Um, Dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se za spožděný začátek. Děkuji všem, kteří přišli včas. Začneme bodem 13. Jen pro připomenutí. Eh, Dánsko a Europol je v 11.30 a v 15.00 strukturovaný dialog s komisařem Avramopulem. Jenom tedy jako připomínka co se bude dít později. Takže začneme bodem 13. To je celá ta otázka psychoaktivních látek. A zpravodajkou je Lorenza Fontána. Vzhledem k tomu, že rada stanovila tříměsíční termín, eh, tříměsíční termín se koordinátoři rozhodli pracovat eh, pouze v angličtině. Požádám tedy Lorenza Fontánu, zda by představil svou zprávu. Svou zprávu termín pro pozměňovací návrhy je 25. ledna. Takže prosím, pane Fontáno, eh, představte nám tuto zprávu. Děkuji vám, pane předsedo, jen velice stručně, co se týká eh, tohoto tématu. Co se týká chemikálie MDMB, jak se eh, tomu říká, Máme rozhodnutí Europolu a Evropského úřadu pro monitorování drog. Na základě žádosti komise a členských států Rada požádala o vyhodnocení rizik vyplývajících z konzumace této nové psychoaktivní látky. Bylo zažádáno rovněž o studii ohledně zapojení kriminálních organizací a možného dopadu eh, monitorovacích opatření pro tuto látku. Příslušný vědecký výbor eh, řešil složení této látky a předseda pak v loni předal radě a komisi hodnotící zprávu. Přičemž hlavní nález je, že tato látka MDMB chemika eh, se klasifikuje jako syntetick, syntetická látka spadající mezi kanabinoidy. Látka se objevila na trhu eh, nejpozději do srpna 2014 a byla eh, zachycena ve více než 14 členských státech. Hodnotil se také stupeň eh, rizika této látky, přičemž 28 lidí mm, po její konzumaci zemřelo a 25 lidí utrpělo těžkou otravu. Tato látka tedy nyní podléhá kontrole členských států. Rád bych řekl, že je šokující, co se šíří na internetu o e, následcích konzumace této látky. E, jedná se o poškození samotného uživatele, ale poškozuje se také příroda, protože tato látka je skutečně velice nebezpečná. Děkuji vám, pane Fontáno. Zeptám se, jestli chce ještě někdo další vystoupit. Paní Mecola. Děkuji vám, pane předsedo nahrazují, nahrazují zde Michaela Bonyho. Michal Bony a já také, naši kolegové, bychom chtěli poděkovat panu Fontánovi za přípravu a představení návrhu zprávy ohledně rozhodnutí eh, eh, rady v této psychoaktiv- ve věci této psychoaktivní látky MDMB chmika. Tato látka, jak stanovuje rada, má být předmětem kontroly v EU. Pan Fontána navrhuje, abychom toto rozhodnutí schválili, pan Bony s ním souhlasí, MDMB Chmika. Tato látka byla hodnocena eh, příslušným vědeckým výborem. Ve 23 eh, členských státech byla tato látka pozorována a tři členské státy vykázaly tedy těch 28 mrtvých a 25 těžce otrávených. Je to látka vysoce toxická, uživatelé nemají možnost zjistit, kolik eh, této látky v daném produktu je. Tím pádem nelze eh, zhodnotit příslušné následky požívání této látky, vzhledem k tomu, že je tak toxická, eh, a vzhledem k tomu, jaká situace v členských státech panuje, navrhujeme, abychom se doporučením Rady pro kontrolu této látky řídili i my. Další řečník. Paní, děkuji, paní Grapíny. Také já jsem chtěla zdůraznit význam této zprávy a cíl rady pokud jde o povinnost členských států e, začít kontrolovat tuto látku. Pokud každý členský stát se rozhodne kontrolovat tuto látku, látku, která je e, toxická a dá se pořídit na trhu v současné době, bylo by možné takto ovlivnit eh, i přeshraniční obchod, který může být velice nebezpečný vnitř jednotného trhu. Je to velice důležitý problém i z hlediska mladých lidí v Evropské unii. Máme mnoho eh, mladých uživatelů této látky a samozřejmě potřebujeme konkrétní právní úpravu tak, aby členské státy uplatňovaly kontrolní opatření a také trestně právní postihy vůči distribuci eh, této látky, která je nezákonná. Je třeba tímto způsobem chránit Evropany a především mladé lidi, kteří jsou eh, velice rizikovou skupinou. A přeji hodně úspěchu zpravodajovi. Děkuji vám, paní Grapíny. Děkuji, pane Fontáno. Termín je tady zítra v 6 hodin večer. A 31. ledna to budeme projednávat ve výboru. Děkuji vám všem třem. Tak, bod 14, kolegové. To je prezentace právní služby Evropského parlamentu rozsudku soudního dvora z 21. prosince. E, jsou to dva případy, které se týkají kompatibility unijního národních zákonů ohledně retence dat. A jde také o trasová a lokační data. Já dám teď rovnou slovo právní službě. A měl by to být pan Moore. Děkuji. Já vám tedy eh, představím eh, rozsudek eh, Tribunálu soudního dvora z 21. prosince 2016. Tento případ se týká retence dat poskytovateli elektronických komunikačních služeb. A rovněž se to týká přístupu národních orgánů k těmto uloženým datům. Byly to vlastně dva případy. Obě, oba to byly referované případy z národních soudů, za prvé ze Švédska, tedy to je ten případ Tele 2, a za druhé z Velké Británie a to je Wat, případ Watson a spol. Jsou to případy různé, týkají se národní legislativy v těch dvou členských státech, tedy ve Švédsku a Británii, ale ty otázky, které padly, byly velice podobné, proto jsou tyto dva případy združil a vydal jeden rozsudek pro oba. Oba případy se týkají legálnosti národní legislativy ohledně retence dat. Nicméně legalita této národní legislativy podle evropského práva a konkrétně podle směrnice e-privacy, což je směrnice přijatá Radou a Evropským parlamentem. E, to je směrnice, kterou je potřeba číst ve světlech e, příslušné charty, takže e, to soud řešil. Než se dostanu k tomu rozsudku jako takovému, dodám, že k tomuto případu parlament eh, nevydal žádné stanovisko, parlament se v tom neangažoval, takže já vám pouze popíši, co soud vyhlásil vzhledem k eh, zjištění dalších stran. Takže k těm rozsudkům. Byly zde tři témata, která soud řešil. Za prvé se mluvilo o rozsahu evropského práva, konkrétně o rozsahu směrnice e-privacy. Druhé téma se týkalo toho, zda všeobecná retence dat je přípustná podle evropského práva a za třetí šlo o to, jaké podmínky mají národní orgány mít pro přístup k těmto datům. Já to velice rychle proběhnu, když dovolíte. Tedy za prvé rozsah evropského práva zde soud velice pečlivě hodnotil detailní doložky směrnice e-privacy a interpretoval tu směrnici ve světle charty, přičemž shledal, že rozsah směrnice e-privacy pokrývá nejen retenci dat ze strany poskytovatelů služeb, ale že ta směrnice pokrývá rovněž přístup národních orgánů k těm datům. Jinými slovy, soud dává té směrnici e-privacy velice široký e, záběr, což e, nemohlo, nemohlo být bráno automaticky. Mnozí argumentovali, že evropské právo pokrývá pouze ten první aspekt, tedy pouze ty závazky na poskytovatele služeb eh, v této oblasti interního trhu. Evropské právo, jak se říkalo, se netýká národních orgánů ani zejména policie, protože to bylo údajně otázka mimo evropské právo. Nicméně to soud zamítl a tu směrnici nahlíží tak, jako že tedy pokrývá oba tyto aspekty, tedy přístup národních orgánů také. Takže eh, pokud platí ta směrnice, platí i Charta základních práv, což je velice důležité a jistě to zajímá parlament, protože se to týká legislativy parlamentem přijaté. Takže to je první věc. Druhá věc, to byla otázka švédských soudů. Ty chtěli vědět, zda je možné, přijmout národní legislativu, která zahrnuje doložky o všeobecné retenci dat. Eh, když Švedové hovoří o všeobecné retenci, tak říkají, že to je retence veškerých údajů o eh, provozu a lokalitě týkající se všeho užití elektronických eh, nástrojů. Jinými slovy, že se všechno pořád zachovává. Na to reagovali švédští poskytovatelé služeb námitkou, protože by jinak měli eh, povinnost eh, uchovávat vše, co Tele2 zpracovává. Tele2 říká, že to je proti evropskému právu už z, princip, eh, už z principu. Soud se touto otázkou zabýval a vyhlásil, že všeobecná nerozlišující retence dat Eh, není možná podle článku 50 směrnice i directiv ve světle charty základních práv. Soud vydal toto velice silné stanovisko, že toto přesahuje limit toho, co je nutné a není to opodstatnitelné v demokratické společnosti. Jinými slovy, soud říká, že za žádných okolností nemůže dojít k takto široké a všeobecné retenci dat. To není akceptovatelné. Je úplně jedno, jestli tam jsou další pojistky nebo ne. Eh, zkrátka soud říká, že to není dovoleno a to je, myslím, velice důležité, eh, důležité sdělení. Jenom abych to zasadil do kontextu, eh, toto nebyl názor mnoha lidí. Šlo v podstatě o interpretaci rozsudků a celá řada stran interpretovala ten příslušný rozsudek o digitálních právech poměrně volně Eh, byly tam některé rozumné názory, ale jeden názor byl, že všeobecná retence dat je možná, pokud se zajistí, že bude dost adekvátních pojistek. A v tomto případě vlastně i sám generální advokát představil tento názor, řekl soudu, že všeobecná datová retence by mohla být možná, pokud ty pojistky jsou velice silné. A eh, generální advokát eh, vlastně říkal, že většina stran tomto případě argumentovala stejně. Eh, byla to menšina, zejména firma Tele2 ve Švédsku a několik eh, stran, které intervenovaly na podporu pana Watsona v tom britském případu Privacy International a Open Rights Groups. Jedině tato menšina tvrdila, že všeobecná generální retence dat takovýchto rozměrů je zkrátka nepřijatelná. Bez ohledu na to, jaké tam, jaké tam jsou pojistky. A soud odmítl návrh generálního advokáta, zamítl tu, tu, ten majoritní názor a zcela jasně teď řekl, že v otázce digital rights a příslušného rozsudku říká, že všeobecná retence dat zkrátka není přípustná podle evropského práva. To je velice důležitá věc. Jenom dodám, že soud k tomuto dodal také to, že byť není možné provádět eh, všeobecnou retenci dat, lze provádět cílenou retenci dat, kde pak eh, ten soud vydal určitá doporučení o tom, co to je cílená retence dat. Musí být založena na objektivních kritériích a objektivních důkazech. Například tedy soud uvádí, že cílená retence může být omezená podle geografických kritérií, nebo na omezený čas, nebo na omezenou populaci. Ale to je nový koncept v judikatuře o cílené retenci. Zatím se to v rozsudcích neobjevovalo. A teď tedy ten třetí a poslední bod, co se týká přístupu národních orgánů. Zde soud vychází z předpokladu, že e, je akceptovatelná pouze cílená retence dat, ale otázka je i tak, kdy se k těmto datům národní orgány dostanou. A soud zde řeší opět rozsudek Digital Rights Island, kde se uvádí seznam podmínek, které musí být respektovány národními orgány. Takže konkrétně za to e, musí být podána příslušná žádost před soudem nebo u nezávislého e, administrativního orgánu, přičemž soud tyto podmínky potvrdil a řekl, že všechny jsou to povinné požadavky, takže je potřeba respektovat všechny a každý z nich. Protože někteří argumentovali tím, že není nutno řešit všechno, že je potřeba nahlížet věci jaksi v kontextu, ale soud řekl ne, je potřeba respektovat každou tu podmínku. Což je velice důležité vysvětlení, zejména eh, co do toho, že je potřeba žádat soudce o povolení, než k těm datům bude udělen přístup. Ale soud šel ještě o krok dál a mm, vlastně přidal k tomu ještě několik dalších podmínek, které se v tom Digital Rights Island, eh, v tom rozsudku Digital Rights Island neobjevily. Říká se, že e, přístup mají národní orgány pouze v rámci e, přístupu k datům jednotlivců, kteří jsou podezřelí z účasti na vážné trestné činnosti. Takže e, národní orgány musí žádat o data podezřelých, což je nová podmínka. V tomto ohledu soud také mluví o judikatuře Štrasburského soudního dvora pro lidská práva, kde v tom eh, Sacharovově případu v nedávné době byl vydán velice důležitý rozsudek. Další věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, že soud zmínil, že jakmile dojde k eh, uložení dat, měly by národní orgány informovat eh, ty příslušné osoby, jakmile už to nemůže ohrozit vyšetřování. A to je proto, aby ti, kteří tím byli zasaženi, mohli případně uplatnit nějakou právní náhradu, kde se hovoř, soud hovoří o tom nedávném Dremzově případu, kde právě šlo o nápravu, náhradu za takovou retenci. Takže soud velice jasně říká, že tyto podmínky, včetně těch justičních podmínek, je potřeba všechny respektovat. Na závěr mi tedy dovolte říci, že toto je velice důležitý rozsudek, který vyjasňuje rozsah směrnice e-privacy, který je tady velice široký. Soud vyjasňuje, že směrnice e-privacy a charta základních práv eh, neumožňují všeobecnou retenci dat, ale mohou umožňovat cílenou retenci. A nakonec soud vyjasňuje podmínky, za kterých mohou národní orgány k těmto uloženým datům přistupovat podle rozsudku Digital Rights Island plus tedy několik dalších podmínek. A pak ještě jednu větu nakonec, když dovolíte. Je velice zajímavé, eh, že soud opět odkazuje na judikaturu Štrasburského soudu pro lidská práva. Ale to není nic nového, to soud dělává. Eh, Například v rozsudku Digital Rights Island to už tak bylo. Ale tady soud aktualizuje eh, a odkazuje na nejnovější případy, zejména na rozsudek Sacharov, kde šlo o dohledová opatření v Rusku a eh, případ servisí, kde šlo o dohled v Maďarsku. Takže vlastně ten rozsudek Digital Rights Island jsme diskutovali zhruba před dvěma lety, ale je myslím jasné, že judikatura Lucemburku a Štrasburku jsou si velice blízké. To je z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Můre. Děkujeme za toto velice užitečné vysvětlení, jak to je s retencí dat a všeobecnou retencí dat. Chce někdo vystoupit? Je, ono, ten rozsudek je velice jasný. Je teď jenom na místě se zeptat eh, poslanců, zda to někdo chce glosovat. Já myslím, že co, co se rozsudku týká, tak je to velice jasné. Tak nejprve paní Koraca a pak Birgit Sipl. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkujeme za toto právní objasnění situace. Je mi jasné, že poté, co soud eh, zamítl tu retenci dat, buď došlo k právnímu váku, anebo v nejlepším případě k právní nejistotě a fragmentaci, kde každý členský stát mohl jaksi zrušit národní legislativu eh, založenou na eh, směrnici o datové retenci, anebo jako Švédsko říci, že národní právo je v souladu s rozsudkem soudu. Tedy pokud jsem vás dobře pochopila, je to přesně ten případ. A momentálně tady máme problém, protože soud řekl, nelze eh, mít tento všeobecný požadavek na telekomunikační služby, aby eh, bez rozlišování ukládali všechna data. Ale v tuto chvíli si tedy členské státy dělají, co chtějí. Protože tento případ Tele 2 a ten případ z Velké Británie jsou známkou toho, že aktuálně řeší problémy a zajišťuje právní jistotu, spory, zajišťují spory před soudem a v legislativa, což je, myslím, problematické jak na národní úrovni, tak co do výměny informací. Chápu, že je potřeba respektovat rozsudek soudu a všechny ty pojistky, a princip nutnosti a proporcionality, ale podle mě je naléhavě nutné, aby komise předložila nový návrh. Co dělat eh, v boji s eh, vážným zločinem? A nebo, jak sám soud říká, eh, v otázkách ohrožení veřejné, veřejné bezpečnosti. Abychom měli řádný právní rámec pro retenci dat a ne fragmentaci, k jaké dochází teď. Děkuji. Děkuji, Birgit Sipl. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat za eh, to vystoupení. Souhlasím s kolegyní Koracou Bild. Já jsem byla vždy poněkud zmatená po té, co vyšel ten rozsudek o retenci dat, že tedy tento zákon už neplatí, ale ty národní zákony, které byly vytvořeny pouze a jenom proto, že ten evropský zákon máme, že tyto zákony stále existují. A nikdo nekontroluje, zda to tak je. Myslím si, že to je ve všeobecném zájmu, protože to je mezera nejen pro oblast retence dat, ale možná také pro celou řadu dalších oblastí, kde dochází k střetu s evropskou směrnicí a která, když se zruší, tak národní legislativa přetrvává. Takže to je nejasné. Není jasné, jaký je právní základ a co se s tím má dělat. Proto děkuji za toto vysvětlení. Rovněž děkuji za ty informace ohledně Eh, přístupu složek činných v trestním řízení k těmto datům, protože aktuálně nevytváříme pouze víc a víc databází, které se vytvářejí každá za jiným účelem. Teď eh, ty databáze vytváříme a říkáme, ano, a policie by měla mít přístup ke všem těm databázím. Hovoříme o jejich interoperabilitě a myslím si, že toto rozhodnutí jen podtrhuje to, co už je součástí eh, práce té pracovní skupiny k interoperabilitě, že tedy potřebujeme jasná pravidla o tom, kdo může mít a kdy přístup k těm jednotlivým databázím a proč by k těm databázím měly mít přístup různé orgány. Myslím si, že se ukazuje, že je potřeba mít v této oblasti jasná pravidla. Děkuji. Děkuji, Birgit. Cornelia. Ernst. Cornelia, poté Silvě. Děkuji. I já jsem velice ráda za to vyjasnění. Ono bylo jasné, že to je jasné, abych tak řekla, že konec konců ten případ této směrnice znamenal, že je logické, že když už neplatí, no tak prostě neplatí. Ale když už je to potřeba, tak je lepší vždy mít o rozsudek víc než o rozsudek méně. Já si velice dobře vzpomínám na tu debatu o té cílené retenci u EUPNR. To všechno, co jste říkal, mě připomíná všechny ty pozměňovací návrhy, které jsem pře- pře- předkládala. Chápeme, že určité cílené ukládání dat je zapotřebí, když je někdo z něčeho podezřelý, samozřejmě, nechceme si tady nechávat otevřené dveře kriminálníkům. Chápeme, že se to musí dít, ale nesmí se to dít jakožto všeobecný, řekněme všeobecný přístup. Takže fajn, že to máme teď. Ještě lepší je, že národní orgány teď najednou, aha, eh, s tím mají co dočinění. To se také teď konstatuje, to bylo také logické, ono to z toho logicky vyplývá, ale národní orgány vlastně se cítili zaskočené a neměli potřebu s tím cokoliv dělat, jak všichni víme. No ale teď to má určité dopady. První otázka je, zda to má dopady na naše milované EU-PNR, což je také ukládání dat. Můžete nám říct, jestli zde vidíte nějaké implikace nebo ne? A pak je potřeba eh, se zeptat komise, co se tady teď bude dít pokud národní orgány si budou vesele dál vést svou a nebudou se vůbec tímto rozsudkem řídit. Já si myslím, že to do sebe nezapadá. Je potřeba, aby z tohoto byly vy, jaksi vyvinuty nějaké důsledky. Není potřeba, ne, není možné se tvářit, že se nic neděje. Komise je konec konců strážkyně smluv a to je něco, co se přece nesmí změnit. Děkuji. Ano, zeptáme se také komise samozřejmě. Uvidíme, co nám řekne. Myslím si, že je to svým způsobem logické, že komise s tímto návrhem přišla. Přijde komisař Avramopoulos dnes odpoledne konec konců a e, možná se ho na něco takového to budeme chtít e, zeptat. Co se týká tedy tohoto vyjasnění, zeptáme se ho, co s tím tady máme dělat Eh, myslím si, že by to bylo poměrně rozumné. A potom tedy eh, dám slovo také panu Můrovi. A teď te má slovo Sofie Intveld. Děkuji pane předsedo, a děkuji také panu Morovi z právního oddělení za výbornou prezentaci. Já jsem si během vánočních prázdnin přečetla rozhodnutí soudního dvora a je to skutečně fascinující čtení z mnoha důvodů. Za prvé, k tomu, co říká paní Koreca Bild. Ano, existuje série národních rozhodnutí, eh, protože některé státy tedy přijaly konsekvence, ne všechny, ale některé zjevně ano. Čili nejde pouze o toto jedno rozhodnutí soudu, ale je naprosto zřejmé, že vnitrostátní právní předpisy, které nebyly zrušeny po té, co byla zrušena směrnice, představují porušení právních předpisů EU a měli bychom uvažovat o novém možném návrhu, no, ne nové směrnice, ale měli bychom uvažovat o postupech pro porušení. A já si myslím, že komise tady má e, povinnost, není na ní, aby rozhodla, zda, rozhod, zda tedy členské státy smějí porušovat zákony EU nebo ne. Pokud je porušují, musí komise zakročit. A a mám trošku zahořklý pocit, eh, protože jsem navštívila, když eh, ta směrnice procházela tímto parlamentem, já jsem nepatřila těm, kdo ji podporovali a bohužel se ukazuje, že argumenty eh, od soudního dvora odpovídají argumentaci, které jsme předložili tehdy. Využívání osobních dat pro boj s terorismem a zločinem v pořádku, ale musí to být cílené, úměrné, nezbytné a kládeme si otázku, proč jít nad rámec těchto požadavků. A e, co tedy soudy dělají? Někteří lidé kritizují soudy, ale soudy de facto napravují naši e, nepořádnou zákonodárnou práci. Oni by to neměli napravovat a my bychom se měli snažit o nápravu situace. A také mě zaujme zcela jistě do budoucna dopad, jaké to, jaký to bude mít na další právní předpisy, včetně mezinárodních dohod. E, nepochybně a obávám se toho, to bude mít také e, sáhlé konsekvence e, v právní oblasti, takže by to možná tady komise nebo odbor mohli zkusit posoudit, zhodnotit. A nakonec a musím říct, že pro mě k nejzajímavějším závěrům soudního dvoru bylo uplatnění charty základních práv. A e, důvod, proč si zvolili právě tuto cestu k závěru, a myslím, že bychom měli zvážit, jaké dopady by mělo právě toto na jiné situace. Děkuji, děkuji Sofí. Chtěl by se ještě někdo z poslanců vyjádří a jinak požádám ještě Elaine Miller. Chce se někdo ještě vyjádřit? Jinak dám slovo panu Millerovi. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme velmi pozorně naslouchali všem argumentům i požadavkům na to, aby komise přijala kroky, aby začala jednat. Já v této chvíli nemohu určit další postup, protože jde o velmi důležité rozhodnutí a my to zatím analyzujeme. A velmi důkladně se tomu věnujeme, e, diskutujeme s členskými státy, jak jste uvedli, náš komisař tady bude ještě odpoledne, tak e, Předpokládám, že pro politickou orientaci bude tedy nejvhodnější obrátit se přímo na něj. A my tyto záležitosti bereme velmi vážně a mohu vás ujistit, že komise eh, koná tak, jak konat má, ale já v této chvíli nemohu eh, poskytnout podrobnější informace, eh, protože zatím uvažujeme teprve o dopadech tohoto rozsudku. Ponechám tedy komentáře na vás. Eh, pan předseda, ano, děkuji. Komise musí nastavit politické směřování. Tady měla Sofienfeld pravdu a je také logické, že komise má tedy také jasně stanovenou úlohu v případě porušení právních předpisů a podobně. A myslím si, že my bychom si měli vůči komisi také vyjasnit svou pozici. V každém případě musíme se zeptat komisaře na další směřování, eh, požádat o vysvětlení. A samozřejmě, když hovoříme o závěrech, tak ještě Sofie, když říkáte, někdo by měl požádat, měli bychom požádat, tak buďte konkrétnější, měli bychom to být my. Tento výbor, budete to vy konkrétně? No, někdo to uh, udělat musí, tak když se k tomu nikdo nebude hlásit, udělám to já samozřejmě. Eh, těch 30 vteřin zpátky nikdy nedostanete. Normálně přeci eh, časem tolik neplýtváte. A v každém případě děkujeme za ten boj, eh, problematiku PNR podobně. A ještě pokud máte nějaké další závěry, které byste mohl prezentovat, tak si je vyslechneme rádi. Já myslím, že rozsudek hovoří jasně. My teď víme přesně, Eh, co budeme dělat v souvislosti s Digital Rights Ireland. Víme tak, jak postupovat v souvislosti s retencí dat a ke specifickým bodům. Datová recenz, retence, ehm, směrnice o elektronické komunikaci a podobně. Eh, je to velice jasné. Otázka však zní, jak to uplatňovat na rámec úzké oblasti retence dat, tedy do dalších eh, oblastí a složek. A odpověď zní ano, je to relevantní ale vzhledem k tomu, že soud je velmi opatrný v souvislosti s konkrétními pravidly, které se vztahují k retenci dat, konkrétně směrnice o elektronickém soukromí, i privacy, eh, tak nemůžeme zde nabídnout nějaké unáhlené závěry. Zvláště tam, kde platí listina. To je velice zajímavé a je to další eh, krásný příklad toho, jak je nutné důkladně podle listiny e, řadu záležitostí analyzovat a hovoří opravdu jasně, nabízí poměrně užitečný model, jak hodnotit jednotlivé složky. Samozřejmě nemusíme dojít nutně ke stejným závěrům. Soudní dvor trvá na tom, že na vnitrostátních soudech, aby to posoudili, aby to uplatnili v členských státech, ale pokyny hovoří jasně. A my si tedy můžeme tato pravidla vzít a aplikovat na další oblasti. PNR je logickým příkladem, eh, pokud jde o evropskou legislativu a mezinárodní dohody. To, co potřebujeme, je další rozhodnutí, abychom viděli, jak toto platí v dalších oblastech. A já si myslím, že další rozhodnutí nás čeká velmi brzy. Ve věci eh, PNR v Kanadě nevíme, kdy eh, bude takové rozhodnutí učiněno. Eh, zajímavé je, že ve věci Kanada bylo slyšení ještě o týden dříve než v dané věci. Věnují se tomu stejní soudci, soudce zpravodaj je také stejný. A samozřejmě soudní dvor, když eh, o tom jedná a uvažuje, tak eh, myslí na oba tyto případy. Eh, ten evropský případ byl projednán dříve, protože to bylo ve zrychleném řízení na žádost švédských orgánů, ale zcela jistě to bude relevantní. Budeme muset každý takový případ skutečně řešit individuálně. Děkuji. Děkuji, jistě se k tomu vrátíme v 15 hodin, až tady bude pan komisař. Děkuji vám, kolegové, za eh, příspěvky. Podívejme se nyní na bod 15, ehm, co se týče problematiky azylu. Vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany v rámci probíhajícího zákonodárného procesu Tady se uvažuje o vytvoření společného seznamu 26. února eh, parlament eh, požádal eh, od Úřadu pro podporu azylu zvláštní pozici k problematice Turecka a tam měly být informace o stanovení statutu z hlediska mezinárodní ochrany a uvážení eh, které, toho, které jsou bezpečné země původu a této souvislosti vznikla zpráva o šesti eh, bezpečných zemích původu. Eh, pan kolega zde Eh, představí situaci v západním Balkáně, v Turecku na základě statistického eh, přehledu. A já se velice těším jak na prezentaci, tak na diskusi. A samozřejmě diskuse bude probíhat se spravodajkou paní Gium. Prosím, těšíme se na vaši prezentaci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem Ward Lutin a jsem vedoucím informačního analytického oddělení Evropského eh, úřadu pro podporu azylu a je tady také Jose Carrera, eh, tedy pardon, zastupuji Joseho Carreru, který eh, je ředitelem tohoto úřadu a nemohl přijet ale v každém případě děkujeme za pozvání a e, za příležitost představit zde tyto zprávy, které vyšly v listopadu 2016, které se věnují všem zemím západního Balkánu a Turecku. Ve svém vystoupení nabídnu obecné informace o kontextu, v němž zprávy vznikly, o tom, jakou metodiku jsme používali e, a také e, postupy a postup sestavení těchto zpráv a také e, zmíním některá průřezová témata. Nejprve kontext. My jsme již trošku toho kontextu nabídli 6. září, když komise předložila tento návrh na řízení vytvoření Evropského seznamu bezpečných zemí původu s tím, že by tam byly zahrnuty země západního Balkánu a Turecka. A my jsme 26. února dostali požadavek na expertní příspěvek k Turecku od Evropského parlamentu a 1. čtvrtý 2016 nás o podobný příspěvek požádala Rada a to k zemím západního Balkánu. Děkuji. Další a tady v naší reakci ehm, tedy ehm, EASO odpovídá za vytváření zpráv o zemích původu, takzvaných COI, a to v souvislosti s požadavky na mezinárodní ochranu osob přicházejících z těchto zemí. Statistický přehled nebyl vydán veřejně na základě předběžných údajů a na základě systému připravenosti a časného varování. Přístup k těmto datům je omezený. Data byla sdílena jak s parlamentem, tak s radou. Přehled obsahuje klíčová zjištění a fakta k žádostem, staženým žádostem, rozhodnutím v první instanci a podobně. Referenční období říjen 2015 až září 2016. V této prezentaci se však zaměřím na zprávy o e, zemích původu COI. Sedm zpráv COI vzniklo e, podle metodiky EASO obsahují faktické informace se sbírané ze široké škály zdrojů a e, plně ověřené z odkazy. EASO neprovádí hodnocení ani nenabízí politické závěry. Cílem těchto zpráv je poskytnout základ pro politické diskuse mezi spoluzákonodárci a smyslem je také podpořit eh, pracovníky na jednotlivých případech při šetření těchto jednotlivých věcí. A eh, měli jsme podobné zadání u všech zpráv, eh, tedy byl to dotazník k praxi označování bezpečných zemí původu z června 2015 brali jsme v úvahu také zpětnou vazbu od naší sítě COI. E, také jsme zvažovali potřeby informovanosti, co se týče kritérií pro bezpečnou e, nestanovení zemi původu podle směrnice k asilovému řízení. Zde vidíme korelaci mezi odpovídajícím textem e, směrnice k asilovému řízení a našem, naším hodnocením. Tady vidíte, e, jak tedy postupujeme. Země je poskyt považována za bezpečnou zemi původu na základě zhodnocení právní situace, uplatňování práva demokratického systému, obecných okolností. Můžeme dojít k závěru, že nedochází k žádné persekuci ve smyslu článku 9 směrnice 2011-95, nedochází k mučení nebo nelidskému eh, a e, ponižujícímu zacházení nebo trestání. Neexistuje e, hrozba e, neřízené o násilí v situacích mezinárodního konfliktu. Tedy naše zadání pro celý zprávy eh, poskytnout informace o sociální a politické krajině, správním státě, ochraně, bezpečnostní situaci, o situaci v oblasti lidských práv, ať už z hlediska právního obecně, ale také eh, pro specifické skupiny jako menšiny, novináře a média, tedy skupiny jako ženy, děti, LGBTI, oběti, ehm, obchodování s lidmi a podobně. Zpráva byla finalizována v září 2016 a Důležité je, že jakékoliv události, které nastaly poté, už ve zprávě obsaženy nejsou. My jsme k tomuto datu udělali výjimku pro sdělení komise 2016. To vyšlo v listopadu 2016 a my jsme hlavní zjištění komise eh, k migraci do této zprávy ještě zahrnuli. Ehm, na základě přístupu AZOCEIO, tedy standardnímu přístupu k sestavování zpráv, jsou naše zprávy tedy sestavovány přímo naším úřadem na základě hodnocení jednotek v jednotlivých členských státech a podléhají takzvanému peer review. A e, v tomto diapozitivu vidíte, jak ta práce byla rozdělena. A Eh, bohužel čas mi nedovolí prezentovat podrobně obsah všech sedmi zpráv. Já spíše nabídnu některé informace k průřezovým tématům, eh, která byla hlášena buď ve všech nebo ve většině z těch sedmi zemí. Chci podtrhnout, že tento seznam není vyčerpávající. Ehm, specifické odkazy na jednotlivé země jsou pouze míněny jako příklady. E, podrobnější informace najdete ve zprávách samotných. A ještě jednou chci zdůraznit, že AZO e, nepřipravuje politické závěry, proto by tyto závěry neměly být takto vnímány. Zde vidíme seznam průřezových témat, e, která jsou Eh, aktuální k diskusi o určení bezpečné země původu. Já přejdu k podrobnostem trošku. Co se týče legislativního a institucionálního rámce v západním Balkánu a Turecku, zaznamenáváme různé míry pokroku, eh, především v souvislosti s přistoupením k EU a perspektivě liberalizace vízového režimu. Také byla hodnocena politická situace. Podle komentátorů toto hodnocení je v rané fázi. Politické situaci byly eh, eh, zkoumány procesy voleb jako, a bylo zjištěno, že byly obecně svobodné a eh, spravedlivé. Také jsme hodnotili politickou stabilitu, měli jsme zprávy o konfrontacích mezi vládou a opozicí, eh, v protestech proti vládě, dlouhodobé bojkoty opozicí v parlamentu a podobně. V bývalé Jugoslávské republice v Makedonii se eh, na světlo v únoru 2015 dostal skandál o poslouchávání, ten vedl k parlamentní krizi a bojkotu. Teprve v červenci 2016 eh, se situace vyřešila a to předčasnými parlamentními volbami v prosinci. Bojkotování parlamentní práce bylo hlášeno v o Kosovu, a to od října 2015 v Černé hoře probíhaly výrazné protivládní protesty, a to již od září 2015 v květnu 2016 vznikla vláda volebních eh, pověřenců a ty, ti měli zorganizovat předčasné volby. V tomto kontextu se objevily zprávy o pokusu o státní převrat, stejně jako um, přerušení státních služeb a e, hekování stránek e, v Turecku. E, vyšla řada zpráv o pokusu o převrat, jakožto útoku na demokraticky zvolené instituce byly vyjádřeny obavy, co se týče uměrnosti reakce na tento pokus ze strany úřadu, eh, vyhlášení mimořádného stavu a to všechno mělo výrazný dopad na eh, justiční systém, akademiky, eh, školství, obchodní komunitu a řadu dalších kruhů. To, co bylo vnímáno jako čistka řada těchto prozření byla odmítnuta. Pak eh, se sledovala práce poslanců parlamentu, také toto vyústilo v několik eh, eh, případu věznění. Také jsme sledovali zprávy o korupci a zneužívání pravomocí v několika zemí. V některých zemích se zmiňoval pokrok přijímání právních předpisů a vytváření nezávislých institucí. Nicméně implementace a konkrétně šetření a e, trestní stíhání bylo vnímáno jako nedostatečné. Také se objevily zprávy o zneužívání pravomocí z hlediska e, orgánů vymáhajících právo, především v kontextu potlačování protivládních protestů. V případě Turecka konkrétně se objevily ehm, zprávy o nadměrném užití síly ehm, po neúspěšném pokusu o převrat. Také jsme hodnotili mechanismy odpovědnosti, které byly posíleny, ale bohužel nejsou vždycky příliš efektivní. Sledovali jsme také nezávislost justice, to e, také vyvolává obavy ve většině zemí. Případ v bývalé e, Jugoslávské republice Makedonii, kde skandál od poslouchávání poukázal na politické zásahy do justice. E, po pokusu o převrat Turecku byla propuštěna řada soudců Nicméně zároveň byl hlášen eh, justiční pokrok třeba v Albánii, Srbsku, Kosovu, Černé hoře. Ale takový pokrok je popisován jako velmi pomalý. Dále se objevily zprávy o nedostatku transparentnosti ve jmenování soudců, stejně jako politickém vlivu. Co se týče bezpečnostní situace na západním Balkáně, Většina zpráv uvádí, že obecný bezpečnostní výhled je stabilní i přes složitou situaci v řadě zemí západního Balkánu. Probíhají určité incidenty etnického napětí. V roce 2015 v květnu konkrétně se objevil bezpečnostní incident v Kumanovu eh, v bývalé Jugoslavské republice Makedonii, který údajně eh, zahrnoval také členy eh, armády za osvobození Kosova a v Kosovu byly hlášeny i další případy. Některé zprávy, například návrat teroristických bojovníků, to bylo hlášeno eh, například v Bosně a Hercegovině. Co se týče Turecka, tak Zprávy o bezpečnostní situaci ukazují zhoršení v souvislosti s kombinací několika faktorů, na jeho, západ, jeho východě Turecka eh, po příměří v, v červenci 2015 se eh, objevily tedy zákazy vycházení, další aspekty eh, a také střety mezi PKK a Daesh a také pak 15. července pokus o státní převrat. Eh, ve střetu zahynulo více už 800 lidí a pak byl vyhlášen mimořádný stav. Eh, svoboda eh, projevu a médií byla také hodnoceny. Byl zjištěn v některých případech nedostatek transparentnosti, zaujatost, podjatost a podobně. Případy stíhání novinářů byly také sledovány od um, žalob až k fyzickému násilí, konfiskaci aktiv. Podobné problémy byly také hlášeny v souvislosti s aktivisty v oblasti lidských práv. Příklady k Turecku od druhé pololetí 2015 po pokusu o převrat Turecku eh, byla začena řada novinářů, byly uzavřeny některá média a takových incidentů bylo několik. V Kosovu údajné byly hlášeny hrozby proti výhrušky proti novinářům a také kampaně očerňování. V bývalé republice Makedonii bylo hlášeno odposlouchávání, výhrušky a podobně, v Černé hoře také výhrušky a také se neřešily případy útoku na novináře a e, také vyhrožování novinářům bylo hlášeno v Bosně a Hercegovině. Pokud jde o etnické a náboženské menšiny, tak diskriminace proti Romům, e, Egyptěnům a dalším skupinám byly také hlášeny, co se tý... a diskriminace v oblasti přístupu k bydlení, a trhu práce a další. To se týkalo také Romů. V této souvislosti byla hlášena řada případů, konkrétně v Kosovo a Černé hoře. V Turecku se objevily zprávy diskriminace Romů, ale také um, proti ší, šídům a dalším. Co se týče kurdské populace, tak jsme e, zaznamenali několik reform k ochraně uh, kurdských práv, ale po porušení příměří v červenci 2015 se situace opět zhoršila. Situace sexuálních menšin byla také ve většině zemí hlášena jako Eh, příčina k obavám, nenávistné projevy extremistů, politiků i náboženských skupin, obtěžování ze strany policie a incidenty s fyzickým násilím. Kroky eh, orgánů vymáhajícím právo v souvislosti se zločiny proti menšinám LGBTI eh, byly často nedostatečné. A také byla hlášena opatření proti diskriminaci, například různé pochody eh, proti homofobii v Kosovu, Černé hoře a dalších a také usnesení k ochraně práv LGBT v, Al- LGBT v Albánii. Situace žen a dětí, eh, domácí násilí, genderové násilí. Eh, to bylo hlášeno ze všech zemí i přes pozitivní opatření, která některé země přijaly. Akční plány, informační kampaně, a vytvoření útulku pro ženy. E, včasná a nucená manželství jsou hlášena a šíři, šíří se jak v Turecku, tak jsou hlášena také v zemích e, západního Balkánu, stejně jako dětská práce, je rozšířená v Turecku přes pozitivní opatření. Hlášena je také Eh, v západním Balkáně, včetně nuceného žebrání mezi romskými dětmi. A nakonec zprávy o eh, trvající sexu, sex, sexuální vykořišťování a obchodování s ženami. Eh, tolik na závěr mé prezentace. Přečtěte si zprávy ke všem sedmi zemím a moje prezentace by měla být vnímána pouze jako takový stručný obrázek na základě informací, které máme. Velmi rád zodpovím vaše dotazy k tomu, jak zprávy vznikly, jakou metodiku jsme používali. Já mohu také zkusit vysvětlit situaci, vysvětlit obsah do určité míry, ale nebudu zde nabízet žádné hodnocení, to je úkolem spoluzákonodárců. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Lutine. Jak jste říkal, ten politický úkol posoudit dopady zprávy je na spravodajce, stínových zpravodajích. Samozřejmě zpravodajka si vyžádala tuto zprávu, takže dám jí rovnou slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve děkuji za to, že se uspořádalo toto informační jednání. Děkuji také panu Lutinovi za práci, za práci celého týmu EASO, jednak na sepsání takovýchto zpráv, které připravujete na obrázcích. To ne, není vidět, ale jsou to velice obsáhlé zprávy a zajímavé zprávy. A také bych chtěla poděkovat za práci, kterou děláte každý den na podporu členských států v rámci společné azylové politiky. Určitě si vzpomenete na práci na společném unijním seznamu bezpečných zemí původu. Ta práce probíhá, na některých místech je to zablokováno, ale určitě se k tomu ještě vrátíme. A na adresu kolegů také říkám, že tady máme vlastně částečný mandát, to znamená, že vlastně se to týká i rady a společně pracujeme na struktuře tohoto seznamu. To je jedna věc, struktura seznamu a potom ten seznam samotný. Eh, my jsme se tedy obrátili na eh, agenturu, protože jsme chtěli seriózní hodnocení situace. Ne protože to hodnocení v návrhu by seriózní nebylo, ale měli jsme pocit, že ta kritéria eh, nejsou dostatečná, nejsou v dostatečném počtu a že tedy potřebujeme kritéria další týkající se situace jednotlivých zemí. Uvedl jste tedy řadu informací, pochopitelně tam to neobs- nepostihuje veškerou obsáhlou práci agentury a e, Doporučuji tedy kolegům, kteří o tom budou mít zájem, aby si to prostudovali, protože to jsou velice hodnotné nástroje, které nám e, umožní mimo jiné říci, že ten společný seznam bezpečných zemí původu není určen na doprovod vlastně nařízení o regulaci migračních toků, ale jde spíše o to, aby ten evropský asilový systém byl efektivnější. Nebudu zabíhat do podrobností, ale to, co jste uvedl a ta vaše zjištění v prezentaci, kterou jste nám tady předložil, tak eh, to naznačuje bez pochyby závažné problémy v některých zemích bez pochyby, eh, pokud se jedná o Turecko, kde je vlastně eh, výrazný rozdíl oproti šesti eh, západobalkánským zemím. Tento rozdíl je zcela zjevný, pokud jde o problémy této země a já doufám, že nám to napomůže mm, dokončit trialog i na základě ambiciozního postoje nebo mandátu, který nám dal výbor Libe. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci. Děkuji, Silví, za to, že si vlastně uvedla tuto zprávu EASO do kontextu. Za EPP je stínovou zpravodajkou paní Daty, ale dostaví se později. Takže nyní za ALDE pan že ráde, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se zájmem vyslechl prezentaci eh, vedoucího eh, oddělení EASO a děkuji za toto vystoupení. Bohužel jsem nečetl do detailů všechny ty zprávy a nemohu se tedy skutečně k něm vyjádřit. Nicméně, když jsem vás poslouchal, tak jsem zaznamenal určité takové průřezové body, pokud jde o svobodu vyjadřování, problémy e, jsou v sedmi zemích. Pokud jde o respekt menšin, dochází k diskriminacím ve všech zemích. Pokud jde o situaci e, sexuálních menšin, je znepokojivá prakticky ve všech zemích. Co se týče postavení žen a dětí, dochází k násilí na ženách. Je tento problém se objevuje ve všech zemích. A nepoznamenal jsem si ty první body, eh, protože jich bylo více. Takže moje první reakce je asi taková, jsme skutečně v úžasu, když tohle slyšíme, eh, nad tím, že komise vůbec může navrhnout, že by tyto země mohly být považovány za bezpečné. Já bych dal přednost tomu, aby se tato analýza udělala předtím, než nám byl ten návrh zaslán. E, myslím si, že by to byl trošku logičtější postup než tento. To je první bod, co jsem chtěla tady si. Za druhé, dohodli jsme se na tom, že budeme pracovat na základě částečného mandátu. To znamená, že nediskutujeme o seznamu. A já se tedy ptám, co to je za scénář? Můžeme to prosím někdo vysvětlit? Eh, jakou úlohu v tomhle scénáři máme hrát? Eh, já se neobracím na vás, ale spíše na komisi. Máme tedy eh, návrh sedmi zemí. Zjevně, pokud se analyzuje situace na základě vašich zpráv, tak eh, žádná z těchto zemí by neměla být na seznamu bezpečných zemí a rozhodně ne ta posledně zmiňovaná, eh, která navíc tam byla doplněna mm, později komisí z důvodu, které zatím nebyly úplně vyjasněny. Já se tedy snažím pochopit, co komise vlastně chce a spolu s radou, a já vzdávám hold naší zpravodajce, která eh, velice energicky se věnovala obhajobě názorů eh, našeho parlamentu a především našeho výboru. Děkuji za její angažovanost a také jí blahopřeji k znovu zvolení eh, místo předsedkyní parlamentu. Měla takové skóre, že předpokládám, že všichni členové výboru Libe hlasovali pro ní. Eh, já vím, že to možná tak není, ale rád bych tomu věřil. Tak jaký je tedy scénář, eh, jakou úlohu máme my mít v tomto scénáři? Může nám to komise vysvětlit? Je to částečný mandát. Teď tady eh, dospějeme k závěru, že ten seznam není příliš vhodný. Tak jak dál? Buď budeme mít tedy nějakou obecnou směrnici o postupu, eh, která bude předložena, nebo jaký je ten scénář? Já bych rád, aby se toto vyjasnilo a skutečně se mi nelíbí, když se parlamentu takto někdo vysmívá. Děkuji, Gerarde. Já chápu, proč chválíte paní Guillaume, protože ona má eh, tady velice konkrétní úkol a když posloucháme tuto, tyto zprávy o zemích původu a pak si pustíme televizi a vidíme, co se v těch zemích eh, eh, děje, tak je poměrně zjevné, a já jsem rád, že Gerard jako obvykle eh, tady na výboru přednesl eh, a poukázal na zjevnou situaci. A samozřejmě Silví teď se musí snažit nějak zhostit tohoto úkolu přístupu k těmto zprávám. A je to opravdu problematické, ale podíváme se na to a zkusíme si tedy vytečit, co budeme přesně eh, dělat. Nyní paní Bodil Valero pak také samozřejmě dostane slovo komise. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat za prezentaci, obdobně jako další stínoví zpravodajové. Bylo velice dobré, že jsme se mohli vyslechnout souhrnný přehled situace této oblasti. Já jsem nikdy úplně nevěřila v ten eh, koncept bezpečných zemí původu. Například eh, moje země by mohla být chápaná za bezpečnou, ale někteří do této bezpečné země nechtějí jít, jet kvůli projednání svých případů eh, eh, před soudem. Takže já myslím, že je třeba si toto uvědomit. Souhlasím s tím, co říkal právě pan Deprez děláme to skutečně ve špatném pořadí. Nejprve bychom se měli zabývat důsledky a dopady, než se ten návrh vůbec předloží. A bylo to uděláno tedy špatně. E, také by mě zajímalo, jaké se z toho tedy vyvodí závěry. Co se mě týče, ty závěry jsou celkem zjevné. Seznam bezpečných zemí by se prostě měl vyhodit a měli bychom zajistit, že všechny případy se budou posuzovat individuálně. To je nárok každého žadatele. A Tur- Turecko je z těchto zemí nejméně bezpečnou zemí, ale ani ty ostatní nemůžeme považovat za bezpečné. A mě by tedy zajímalo, jaké vyvozujete závěry z těchto zpráv. Můj závěr je zcela zjevný, a sice, že ten seznam prostě musíme vyhodit. Děkuji, Bodil. Je už přítomna paní Daty? Nebo budete hovořit jménem paní Daty? Ano, omlouváme se, že nedorazila včas a já tedy přečtu její vystoupení ve francouzštině. Pane předsedo, vážení kolegové, budu stručná ve svém příspěvku. Chtěla bych poděkovat eh, přednášejícímu. My už se spolu s pravodajkou Silví a s dalšími stínovými zpravodaji jsme eh, už mnohokrát řekli, že úloha EASO a její metodika eh, je klíčová pro vyhotovení seznamu bezpečných zemí. Tyto, tato hodnocení by měla probíhat před přidáním jakékoliv země na tento seznam. Já, já bych Eh, ráda, aby tento seznam byl co nejlepší, nejdelší a aby byl tedy účinným nástrojem v naší migrační politice. Je třeba, abychom měli eh, studii pro každou ze zemí navržených komisí, která by zkoumala, zda to je bezpečná země původu. Nicméně eh, mrzí nás, že ta studie o Turecku, kterou jsme si vyžádali, trvala tak dlouho. My jsme europoslanci a máme tedy rozhodovat o dalším postupu je to eh, samozřejmě důležitá diplomatická a politická práce. My jako spoluzákonodárci musíme dokončit eh, toto téma, musíme dokončit jednání, která už trvají příliš dlouho. Vyzývám tedy maltské předsednictví, aby projevilo skutečnou snahu o obnovení diskusí o těchto nařízeních, které jsou velice složité, neli přímo zablokované. Migrační politika v Evropě je stále velkou, velkým zdrojem obav e, našich spoluobčanů a nemůžeme se tedy vyhýbat své zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji. Takže jsem rád, že jsme si mohli vyslechnout názor všech stínových zpravodajů a teď se ještě tedy zeptáme komise, nebo dáme slovo komisi a potom paní Gem to uzavře, nebo ještě někdo? Je tady někdo z komise? chcete říct si pár slov za komisi? Asi ty problémy tady nevyřešíme, ale prosím vás o příspěvek. Dobré dopoledne. Se zájmem jsme si vyslechli pana Lutina a také i komentáře stínových zpravodajů. Pokud jde o postoj komise, asi víte, jaký je. My jsme tedy předložili tento návrh před časem. V té době jsme vyhodnotili situaci tak, že sedm zemí na tom navrženém seznamu splňuje eh, podmínky dané ve směrnici pro to, aby byly označeny za bezpečné země původu. Důvod, proč eh, se tak domníváme, jsou uvedeny ve vysvětlujícím prohlášení a v bodech odůvodnění návrhu. My jsme velice vděční za příspěvek EASO do této práce a myslím, že to je velice eh, dobrý základ pro spoluzákonodárce, aby v této věci rozhodl. A v této fázi je tedy na spoluzákonodárci, aby přijal rozhodnutí, takže bohužel k tomu nemohu mít další komentáře. Děkuji. Děkuji za vystoupení. Nečekali jsme vyřešení všech problémů v tomto příspěvku, ale máme tady své postupy. Děkuji. A teď dám ještě slovo Sylvie Egiom. Samozřejmě nějak nespochybňujeme integritu těchto zpráv, to paní Egiom řekla Problémem je ten názor eh, v sále, že známe tedy situaci v těchto zemích, politickou situaci, ale požádám Silví, aby nám tedy řekla, jak budeme postupovat. Ano, tak v rychlosti. Pokud jde o úvahy eh, kolegů, my jsme už spolu vedli dlouhé diskuse a eh, já tady tedy vidím znovu ta stanoviska, která už řekla v minul, řekli v minulosti. Je to samozřejmě velice obsáhlá práce. Bylo třeba věnovat těmto zprávám mnoho času a i když je máme trochu později, tak je to velice zajímavé, protože myslím, že nám to pomůže, když by tady měl vzniknout nějaký evropský seznam bezpečných zemí, abychom si děla, udělali jasnou eh, představu o tom konceptu. To je obsahem naší práce. Já bych to tady chtěla znovu zdůraznit, protože uh, Eh, to byl takový, eh, hlav, bylo to takové hlavní úskalí. Ten koncept bezpečných zemí původu a koncepce společného unijního seznamu bezpečných zemí původu sehrává úlohu v migrační politice a v řízení migrace. To není účel toho seznamu. A jeden z takových eh, hlavních problémů byl, že ale ten návrh za tímto účelem částečně e, vznikl. Je tady otázka asilového práva a to je ten smysl e, práce, která by se toho měla e, týkat. My se ještě vrátíme později k dalšímu postupu na této práci, ale samozřejmě se setkáme s poměrně významným blokováním. Postoj výboru Libe byl velice silný ve své době a také, myslím, velice ambiciozní. Zahájili jsme trialogy a u těch čtyř hlavních kapitol Eh, které jsme eh, identifikovali. Tři kapitoly eh, se střetávají s zablokováním, a to poměrně silným. Například ta myšlenka, že by se vůbec prostě nikdy nemohli úplně zrušit ty národní seznamy což má smysl, když přece vytvoříme společný seznam, tak potom v určitém okamžiku by ty jednotlivé národní seznamy už neexistovaly. Ale to je věc, kterou členské státy silně blokují a budeme muset eh, velice rychle na výboru Libes rozhodnout, jak tedy dále postupovat. Já si myslím, že ta naše práce eh, bude stejně náročná jak u obsahu zprávy, tak u nařízení o postupech, které vlastně právě souvisí s tím eh, evropským seznamem bezpečných zemí původu. Takže určitě budeme velice dopodrobná toto zase probírat. Eh, to, co jsme už eh, vlastně, my tomu říkali vlastně v práci se stínovými zpravodaji architektura či struktura toho textu, takže k tomu se určitě ještě dostaneme do detailu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Silví. Myslím si, že ta diskuse byla užitečná v tom, že eh, nastínila přístup k těmto společným seznamům a děkuji zpravodajce za to, že poukázala na důvod, proč ten koncept samotný je také důležitý a bude se to ještě řešit v, eh, v trialogu, ale myslím, že ta diskuse velice jasně ukázala, jak eh, my se na to díváme. Děkuji tedy mnohokrát, děkuji také panu Lutinovi eh, ze EASA, děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich příspěvky do diskuse. Tak je 11.07, další bod, vážení kolegové, je bod, který je z hlediska institucionálního velice důležitý pro výbor, má také praktické a politické dopady a začíná v 11.30, protože tady budeme mít i zástupce rady a komise, kteří zatím nedorazili a potřebujeme, aby byli všichni e, přítomni, takže si teď uděláme přestávku a v 11.30 přesně, prosím, budeme začínat. A sice s bodem 16. 11.30, děkuji.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

Uh, Vážení kolegové, jdeme na bod číslo 16, což, eh, jak víte, je velice důležitý a citlivý bod. Teď už jsou v sále všichni kolegové. Je 11.30, díky za trpělivost, díky, že jste počkali na to, až tento bod začne. Kolegové, Někteří z vás o tom toho vědí hodně, jiní e, jsou nováčky, takže mi dovolte stručně načrtnout, jak na tom jsme. E, rovněž chci říct, že se to bude diskutovat i na schůzi koordinátorů po skončení této schůze. Je potřeba vést e, úplnou a transparentní diskusi zde na výboru, aby koordinátoři věděli, co a jak. Jak víte, kolegové, Vzhledem k dánskému protokolu 22, Dánsko se už nemůže účastnit Europolu od 1. května 2017, až vstoupí v platnost nové nařízení o Europolu. Po tom negativním výsledku dánského referenda v prosinci 2015 proběhly neformální diskuse mezi dánskými orgány a Evropskou komisí za účelem najít cesty, jak by Dánsko mohlo být v uvozovkách co nejblíže asociováno, co nejblíže přidruženo Europolu. Konec citátu. tyto neformální diskuse vedly k společnému prohlášení 15. prosince 2016 předsedy Junkra, předsedy Tuska, dánského premiéra. V tomto prohlášení se navrhlo, aby, abychom se vyhnuli jakýmkoliv operačním mezerám, že nové přidružení Dánska k Europolu by mělo podobu operační dohody o spolupráci která by byla uzavřena mezi Europolem a, Denmark, eh, a Dánskem před 1. květnem 2017, to znamená ještě po, podle stávajícího rozhodnutí Rady o Europolu. Eh, ta právní cesta by znamenala dva legislativní postupy. Eh, dnes budeme diskutovat o tom prvním. Tedy, že za prvé by Dánsko bylo uvedeno na seznamu zemí, se kterými Europol může uzavírat mezinárodní dohody o spolupráci a za druhé eh, operační dohoda o spolupráci mezi Europolem a Dánskem eh, bude uzavřena, eh, při které bude konzultován parlament. Vlastně parlament bude konzultován u obou těch návrhů. Jak víte, na stole teď máme prováděcí rozhodnutí rady, které se týká třetího pilíře, to ještě z doby před Lisabonem. Kromě eh, velice náročného časového harmonogramu navrhované řešení, eh, jak víte, může znamenat eh, velice důležité politické a právní otázky. Takže dnes o tom musíme co nejotevřeněji, nejotevřeněji diskutovat a navodit nějaký směr, jakým to budeme politicky a institucionálně řešit. Hm, velice rád, že zde dnes je komise, předsednictví i dánské orgány. Jsem rád, že se lidé na tuto schůzi připravovali. Já jsem se také účastnil několika přípravných schůzí. Je velice důležité, aby poslanci tohoto výboru jasně řekli, co si o celé té věci myslí. Nejprve dostane slovo komise, poté rada, tedy předsednictví, a poté zástupci dánské vlády. Ehm, zástupce dánské vlády je zde jeden vysoký státní úředník, který nám popíše operační a bezpečnostní otázky, kterým Dánsko čelí. E, rovněž chci zmínit, kolegové, že, jak už jsem řekl, e, později dnes proběhne schůze koordinátorů, kde koordinátoři rozhodnou o vlastně o několika věcech, ale chtěl bych to říct rovnou, aby ta debata byla co nejtransparentnější. Budou muset rozhodnout, kdo bude navrhovatelem stanoviska, až budeme psát stanovisko, budeme muset rozhodnout, zda k tomu budeme žádat právní stanovisko, což by muselo být tedy právní stanovisko ve zrychlené formě. Nesmíme se zdržovat, nemáme čas. A co se týká parlamentu, bude potřeba zabývat se usnesením ve věci, jaká je pozice parlamentu k této věci. Takže říkám to dopředu, protože je velice důležité si to uvědomit ještě před tou diskusí, která teď proběhne. Kolegové si musí uvědomit, jaké věci budou muset koordinátoři řešit. Tak a s tím teď s radostí dávám slovo Evropské komisi Luigi Soreka představí pozici komise k tomuto velice důležitému tématu. Luigi, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem eh, dobrý den. Vážení poslanci a poslankyně výboru Libe, pan předseda Eh, pan předseda už toto téma uvedl, takže já se nebudu vracet eh, k té otázce protokolu 22 ani k tomu, že komise plně respektuje demokratickou volbu dánského lidu v referendu z prosince 2015. Eh, nicméně výsledkem je, že od 1. května 2017 kdy vstoupí v platnost nařízení o Europolu, Dánsko už nebude členem Europolu, na rozdíl od jiných států. Tím pádem musí být považováno za třetí stát vzhledem k Europolu. Jinými slovy, Dánsko nemůže být vázáno nařízením o Europolu a aktuálně od 1. května nemáme žádný právní rámec pro spolupráci mezi Dánskem Europolem a 27. Tím pádem politické rozhodnutí bylo toto všechno zohlednit a urgentně tuto otázku řešit v zájmu všech. Mimo jiné zájmu evropských občanů a občanů Dánska. Nemusím probírat tu komplexní bezpečnostní situaci, v jaké se Unie nachází. i vy se tady snažíte najít nejlepší možnou cestu vpřed. Je jasné, že tato bezpečnostní situace má evropský rozměr a tím pádem je zapotřebí, aby všechny členské státy byly aktivní a aby měli možnost využívat nástroje, které mají vzhledem k ve svém členství v Unii k dispozici. Dánsko se tím pádem nesmí stát, řekněme, slepým místem, na mapě Evropské policejní spolupráce. Kromě toho je potřeba uznat, že Dánsko je eh, důležitý partner v, v rámci této spolupráce jedným z hlavních přispěvatelů do databází Europolu. Když dovolíte, Stručně bych vám podal vybrané informace. Co se týká příspěvku do informačních systémů Europolu na milion obyvatel, Dánsko je na sedmém místě mezi členskými státy, což je pozoruhodné. Rovněž eh, v loňském roce poskytli na 1200 eh, včasných, časných příspěvků do Eh, vyšetřování Europolu a účastnili se 12 z 25 takzvaných focal points Europolu, což je velice vysoké číslo. Dánsko je rovněž velice ochotno vyměňovat si expertní znalosti. Jedná se o jednoho z hlavních přispěvatelů do Evropské platformy expertů. Takže s přihlednutím k tomu všemu předseda Juncker s předsedou Tuskem a dánským premiérem Rasmusenem – odsouhlasili nutnost vytvořit jakési, jakýsi operační základ, aby se minimalizoval negativní dopad odpojení se Dánska z Europolu od 1. května. Považujeme za naprosto zásadní zajistit spolupráci mezi Europolem a Dánskem v klíčových otázkách, tak, aby bychom mohli potvrdit rezilienci Unie i Dánska proti bezpečnostním hrozbám. Společné prohlášení z 15. prosince předpokládá takové aranžmá, které by bylo specifické pro Dánsko a nebude se žádným způsobem rovnat plnému členství, řádnému členství v Europolu. Bude potřeba zajistit dostatečnou úroveň operační spolupráce s dánskými složkami činnými v trestním řízení i co se týká výměny relevantních dat, samozřejmě eh, pod záštitou příslušných pojistek. Nicméně ta dohoda, která se předpokládá, nemůže a neměla by poskytovat přímý přístup dánským orgánům do, do databází, do datových uložišť Europolu. Ani to nepředpokládá plnou participaci na operační práci Europolu. Dánsko, jakožto třetí stát v tomto kontextu, nebude mít možnost eh, uplatňovat svá rozhodovací práva v řídících orgánech Europolu. To aranžma, které eh, hledáme, bude podmíněno tím, že Dánsko bude i nadále členem v EU a členem šengenského prostoru. Pak je zde také povinnost pro Dánsko plně implementovat do dánského práva Eh, směrnici o retenci dat ještě před 1. květnem 2017 a Dánsko musí také přijmout jurisdikci eh, Evropského soudního dvora, musí přijmout eh, kompetence Evropského ochránce dat. Jak víte, pane předsedo, Europol, Komise, Rada a Dánsko zahájili potřebné právní postupy a provádíme veškeré kroky, abychom ten proces co nejvíce urychlili s tím, že chceme, aby nové aranžma bylo k dispozici už 1. května, anebo jakmile to bude možné po 1. květnu. Chceme tak eliminovat, anebo alespoň co nejvíce omezit, vzniknutí možné mezery mezi 1. květnem a mezi vstoupením v platnost eh, budoucích operačních dohod. Pokud vím, naše dánské protějšky rovněž připravují terén mimo jiné tím, že transponují e, legislativu EU o ochraně dat, která by měla být k dispozici už před prvním květnem, ale k tomu promluví dánský kolega. Víme, že dánští občané považují e, spolupráci s Europolem za jednu z hlavních priorit, proto spolupracujeme na tomto řešení, které zajistí kolektivní bezpečnost všech občanů. Návrh prováděcího rozhodnutí rady e, přidává Dánsko na seznam států, se kterými Europol musí uzavírat dohody. A to je první krok tímto směrem. Já jako zástupce komise si zde chci vyslechnout obavy a přání poslanců a poslankyň. Rádi bychom tato přání zohlednili co nejdříve v tomto vyjednávacím procesu. Takže se těšíme na komentáře vážených poslanců a poslankyň. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji vám, pane Sreko. A teď tedy předsednictví rady, pan Ciliberti. Pane předsedo, vážení poslanci, dobrý den. Děkuji vám za pozvání. Já bych své vystoupení rád strukturoval a to následujícím způsobem. Nejprve jaké jsou kroky po tom prohlášení z 15.12.2016, to o tom prohlášení mluvila už komise, poté e, vám uvedu fakta, která zdůrazňují důležitý příspěvek Dánska do Europolu, tím pádem příspěvek Dánska k posílení, všeobecnému posílení bezpečnosti v EU. Poté e, načrtnu kroky, které budou následovat po tom dnešním velice důležitém milníku. Rád bych také jasně řekl, že k vám přicházím se záměrem vás poslouchat a předat pak dál vaše rozumné návrhy nebo komentáře. Takže, jaké jsou ty kroky, které byly zatím podniknuty? Ten proces lze dohledat zpět až k tomu prohlášení z 15. prosince 2016 v tom prohlášení. Cituji, komise Dánsko se budou snažit spustit potřebný právní proces co nejrychleji a podniknout všechny, podstat, všechny nutné kroky, včetně mimo jiné kontaktu s relevantními institucionálními aktéry. článku 26 rozhodnutí o Europolu je e, východisko řídící chování Europolu je to, že řídící rada se píše jakýsi seznam. Řídící rada velice rychle uzavřela své interní procedury a ten dopis, e, který navrhuje začlenit Dánsko jako třetí stranu, byl poslán předsedou řídící rady radě 21. prosince 2016. Hned poté rada v rámci interních postupů sepsala návrh prováděcího rozhodnutí, který byl poslán do Evropského parlamentu 5. ledna 2017. Na tomto místě mi dovolte, vážení poslanci, vám eh, načrtnout, jak účinné je sdílení informací z Dánska do Europolu. Informační systém Europolu, o kterém se běžně mluví jako o EIS, což je hlavní databáze Europolu, v roce 2016 zaznamenala více než 90 tisíc vyhledávání z Dánska, což je čtvrtý nejvyšší počet vyhledávání mezi všemi členskými státy bez ohledu na jejich velikost. Eh, pan Soreka hovořil také o těch takzvaných focal points. Dánsko se účastnilo 25 z 29 a není jenom členem, ale aktivně do nich přispívá. Eh, Siena to je spravodajský systém, který Dánsko používá. V roce 2016 vyměnilo víc než 15 tisíc zpráv v tomto systému, což je navýšení o 11 oproti roku 2015. Toto navýšení je také v souladu eh, s výzvami Evropského parlamentu a Rady na zlepšení výměny informací. Co se týká informací Siena, Dánsko je aktivní také v prioritních oblastech, jako například krádeže, terorismus nebo nelegální imigrace. V roce 2016 si Dánsko vyměnilo 25 všech zpráv souvisejících eh, s eh, loupežemi. U terorismu si Dánsko vyměnilo 16 všech zpráv týkajících se terorismu a co se týká nelegální imigrace, 13 všech zpráv z Jena eh, zahrnovalo Dánsko. Takže z toho snadno vidíme, že Dánsko je skutečně země, která skutečně sdílí data s Europolem. A je proto velice důležité nepřipustit operační mezery eh, od 1. května 2017. Tím se dostávám k třetí a poslední fázi mé prezentace, Tedy, jaké budou kroky do budoucna? Vzhledem k tomu, jak naléhavé toto téma je, eh, v tom eh, dopise zaslaném eh, Radou parlamentu, Rada parlament žádá o stanovisko, jakmile to bude možné a pokud to bude možné, do jednoho měsíce. Poté, jak správně řekl pan předseda, proběhne druhé kolo, tedy Eh, sepisování dohody jako takové. Výsledek vyjednávání bude muset být schválen řídící radou Europolu a bude představen radě. Než rada to rozhodnutí přijme, bude rada konzultovat Evropský parlament. Jakmile ten krok bude dokončen, Europol a Dánsko pak mohou tu dohodu podepsat a uzavřít snad ještě před prvním květnem. Pan Soreka už hovořil o významu protokolu 22 a o tom, že jediný způsob, jak se Dánsko může účastnit nového nařízení o Europolu, je využít tu proceduru, která se v protokolu 22 u smlouvy předpokládá. Takže Dánsko nebude mít ani přístup, ani se nebude přímo účastnit v tom rozhodovacím systému, ale ta budoucí dohoda o spolupráci umožní výměnu operačních dat a tím pádem nám umožní vyhnout se operačním mezerám. Vážení poslanci a poslankyně, tím se dostávám k závěru. Děkuji vám za příležitost představit vám eh, toto, tento návrh prováděcího rozhodnutí Rady a těším se na další spolupráci s vámi na tomto naléhavém tématu. Děkuji vám. A teď eh, dostane slovo zástupce, zástupkyně dánských orgánů paní Mikkelsen. Eh, děkuji vám, pane předsedo, velkým potěšením zde být. Chtěla bych z celého srdce poděkovat eh, vašemu výboru za přizvání dánských orgánů eh, na tuto schůzi. Jak už řekli kolegové, důvod, proč se Dánsko nemůže účastnit eh, nařízení o Europolu po 1. květnu 2017, je protokol 22. To znamená, že Dánsko není vázáno nařízením o Europolu ani není předmětem je, je jeho aplikace. Ta Lisabonizace Europolu eh, byla hlavním důvodem, proč se dánská vláda snažila z toho opt-outu, který měla, eh, snažila udělat opt-in. Na základě referenda v roce 2015 výsledek referenda byl záporný a je potřeba zdůraznit, že dánská vláda plně tento výsledek respektuje. Je názorem dánské vlády, že ten negativní výsledek dánského referenda nebyl zamítnutím významné práce, kterou Europol provádí. K tomu bych ráda dodala, že dánský parlament plně podporuje snahu vlády uzavřít operační dohodu s Europolem. Všechny politické strany, včetně stran, které byly proti změnění eh, toho dánského opt-outu na opt-in podporují to řešení, které je navrženo, eh, z toho, navrženo v tom prohlášení z 15. prosince. Interní bezpečnost Evropské unie je naší společnou odpovědností. Je potřeba zajistit co nejužší spolupráci mezi policejními a bezpečnostními složkami členských států. To je naprosto zásadní, chceme-li dosáhnout kolektivní bezpečnosti Unie. Europol hraje rozhodující roli eh, v rámci výměny informací mezi složkami činnými v trestním řízení v členských státech. Dánsko je členem Europolu od zřízení Europolu umluvou o Europolu. Dánsko za eh, léta eh, svého členství bylo vždy plně loajální spolupráci v rámci Europolu. Náš závazek vůči Europolu je zdůrazněván faktem, že Dánsko, jak už zaznělo, je hlavním poskytovatelem jedním z hlavních poskytovatelů informací do informačních systémů Europolu. Kromě toho Dánsko bylo v letech 2014 až 2015 jedním z členských států, které nejvíce vyhledávaly v databázi IES. EES, pardon. Další spolupráce v této oblasti je pro Dánsko naprosto zásadní, ale je zásadní také pro ostatní státy, aby se zajistila kolektivní bezpečnost Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že je v našem společném zájmu zajistit, aby eh, dále existovala tato velice úzká spolupráce, abychom mohli co nejúčinněji bojovat proti mezinárodní, eh, mezinárodnímu terorismu a přeshraničnímu zločinu. Bez této mezinárodní dohody, bez této dohody o spolupráci by se z Dánska stala mezera na té společné bezpečnostní mapě. Všichni se shodneme, že takový scénář by byl velice nešťastný. Důsledky Eh, odchodu Dánska z Europolu jsou právě základem pro diskusy eh, ohledně dohody o spolupráci. Všichni se shodneme, že potřebujeme dohodu o spolupráci, která minimalizuje negativní dopad toho odchodu Dánska z Europolu. Eh, toto operační aranžma, které bylo nastíněno v diskusích s komisí, by bylo specifické pro Dánsko a nejednalo by se o ekvivalent řádného členství v Europolu. Nicméně ta operační dohoda vytvoří rámec pro budoucí spolupráci mezi Dánskem a Europolem. Jak rovněž řekla komise, Dánsko implementuje směrnici o ochraně dat ještě před tím 1. květnem 2017 a e, k tomu budeme mít příslušný návrh. Implementace pak bude předložena parlamentu co nejdříve. Operační dohoda bude muset být finalizována ještě před 1. květnem, kdy vstoupí v platnost nové nařízení o Europolu. To znamená, že eh, ten časový rámec je velice napjatý. Chápeme, že budete, mít, budete potřebovat dost času na analýzu a diskusi o těchto návrzích. Dánská vláda vám k tomu nabízí veškerou svou spolupráci a jsme připraveni zodpovědět eh, jakoukoliv vaši otázku. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát. Eh, máme zde šest poslanců, kteří se chtějí přihlásit. Pokud ještě někdo, tak se prosím přihlašte neprodleně. Eh, ti, kdo chcete hovořit, eh, se budete moci vyjádřit a prosím o to, abyste nepřesáhli dvě minuty. Samozřejmě ještě pak bude prostor předložit otázky na koordinátorech. Pan Diaz de Mera, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že jste velice dobře vysvětlili současnou situaci. Velice dobře jste vysvětlili formální otázky a i otázky obsahové. Pokud jde o ty formální otázky, eh, opatrnost a skromnost mě vede k tomu, abych hovořil tedy jakožto poslanec s určitými zkušenostmi, protože jsem byl zpravodajem k rozhodnutí rady, které vlastně eh, pokrývá současný Europol. Také jsem byl zpravodajem pro nařízení o Europolu, které vstoupí v platnost 1. května 2017. Velice pozorně jsem vyslechl vystoupení komise, vystoupení rady, i vystoupení zástupců eh, dánské vlády. A nejprve bych chtěl kategoricky potvrdit, že Dánsko je zásadním aktérem pro bezpečnost Evropanů. Dánsko je skutečně zásadním eh, aktérem bezpečnosti evropských občanů. Já se neodvažuji, myslím, k žádné velké hypotéze, když řeknu, eh, že tady vidím mezinstitucionální dohodu mezi Radou, Komisí a parlamentem. Formulace byly už zmíněny. Chtěl bych vyjádřit svůj respekt vůči rozhodnutím Dánů z 3. prosince, které tedy vyjádřili v referendu, a já jsem měl tu možnost obsáhle hovořit se svým velkým přítelem, panem Mortenem Petersenem, který zná velice dobře Europol a také je to vlastenec. Také jsem hovořil dvakrát s velvyslancem Dánska při Evropské unii a minulý týden jsem měl tu možnost eh, hovořit s ministrem spravedlnosti, takže znám dobře podstatu věci. A upřímně věřím, že ty navržené eh, formulace, navržené znění je správné a samozřejmě je třeba postupovat rychle. Musíme provést eh, legislativní změny, budou asi dvě nebo tři, a to ještě před prvním květnem. Aby Dánsko mohlo i nadále fungovat jako zásadní aktér bezpečnosti Evropanů. V tomto kontextu já tedy se pokusím dodržet čas, eh, který mi udělal pan předseda, tak mě vyhovuje prohlášení z 15. Vyhovuje mi změna rozhodnutí rady v tak, aby Dánsko, eh, aniž by bylo třetí zemí, vlastně v tomto případě fungovalo jako třetí země a vyhovujeme i dohoda o operativní spolupráci. Je mi jasné, jaká jsou omezení dohody o operativní spolupráci, odrážejí se především v tom nezdělování komisí. Nicméně vítám tedy tuto iniciativu a Myslím, že se nám podaří dosáhnout eh, těch cílů ve vytyčeném čase. Děkuji. Děkuji za velmi podrobné informace. Mi pomohlo. A nyní bude mít slovo pan Peterson. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu pokračovat ve své mateřštině, dánštině. Eh, Dánsko potřebuje vaši pomoc ve velmi závažné situaci. Doufám, že budete moci Dánsku pomoci eh, musel odejít z Europolu úplně, jakmile vstoupí nařízení eh, v platnost. To však není jenom naše chyba, je to důsledek voleb, eh, což byla volba v kontextu referenda z loňského roku, a v té době, v době referenda, eh, byli voliči Dánska zmanipulováni k tomu, že bude i tak moci Dánsko zůstat plnoprávným členem e Europolu, ale uvědomme si, přeci není v zájmu ani Dánska, ani Evropy, aby Dánsko zůstalo naprosto mimo Europol. To by omezilo naši schopnost bojovat proti přeshraničnímu zločinu a terorismu. E, takový druhořadý přístup k Europolu, kdy budeme ještě výraznějším outsiderem než členské státy, tak samozřejmě e, to je postavení, které nikomu nepomáhá. Já podporuji eh, propojení Dánska s Europolem. Budu i nadále pracovat na tom, aby se v budoucnu mohlo Dánsko plnoprávně do Europolu zase zapojit. To pomůže jak Dánsku samotnému, tak Europolu. Situace, eh, kterou jsme si způsobili, eh, je politování hodná a chci vyjádřit vděčnost radě a parlamentu a poslancům parlamentu. Poděkuji jim za pochopení a doufám, že se nám podaří tuto situaci, která je pro nás velmi složitá, vyřešit. Děkuji za pochopení a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji, paní Sipl. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že účinně bojovat proti organizovanému zločinu, který je ve většině případů přeshraniční, potřebujeme spolupráci protože bojovat proti organizovanému zločinu nelze jenom na národní úrovni s národními opatřeními nebo s národním důkazním materiálem, proto je spolupráce nezbytná. Nicméně musím zdůraznit ještě širší záležitost, kterou zmiňoval kolega Peterson. Jde totiž o vysoce politickou otázku. Kladu si tedy otázku, zda se všichni shodneme na tom, včetně dánských politických stran eh, a občanů, proč vůbec dávat takovou otázku rozhodnout v referendu když uvažujeme o tom, jak vytvářet referenda s nějakým výsledkem, tak si musíme uvědomit, že teď jsme v takové situaci, kdy musíme hledat složité cesty, jak Dánsko zapojit do Europolu, i když to je vlastně proti výsledku referenda. Já si myslím, že je potřeba zvažovat tento bod z politického hlediska. A chci zmínit ještě další politický bod. Eh, pokud jste členy nějakého klubu, musíte akceptovat jeho pravidla. V EU tomu však tak není. Tolikrát jsme se setkali s opt-outy v různých oblastech, který stát může říct, ano, chci být členem klubu, ale individuálně si přeji jiná pravidla. Já si myslím, že eh, o takovémto typu spolupráce musíme vážně uvažovat ještě jednou. A nemůžeme zároveň předstírat, že Dánsko je třetím státem. Já bych chtěla slyšet, jak to vnímá právní služba, jak to tedy udělat, jak zajistit mm, určitou právní jistotu. A také chci podtrhnout slova kolega Petersena. Toto nemůže být řešení navždy. Souhlasím plně s myšlenkou, že Dánsko by mělo být do určité míry eh, součástí Europolu, ne na úrovni plnoprávného člena, jako jsou členské státy, ale budu velmi ráda za dohody prohlášení ujednání, která umožní, aby dlouhodobě se mohlo Dánsko do budoucna stát tedy eh, Ehm, plnoprávným členem Europolu, aby nepokračovala tato trošku šílená situace, kdyby měla existovat nějaká doložka eh, pro ukončení platnosti, aby se nakonec Dánsko mohlo plnoprávně zapojit do Europolu. Děkuji. Děkuji. A ještě v závěru bych mohl zmínit několik aspektů, ale o nich se bude hovořit ještě na zasedání koordinátorů. Nyní paní Ernst. Eh, Děkuji. Ano, je to složitá věc. Eh, jasné, že referendum je potřeba respektovat. Eh, jak k němu došlo, to je vedlejší, ale musíme ho respektovat a nějak se s ním srovnat. To je pro nás jasné. Další věc je, to chci říct taky zcela otevřeně, ta diskuse je zcela opodstatněná a věci jsou složité. Ono, věci jsou složité, když se řeší tak složitá dohoda referendem. No, dobře, ale to teď eh, nemusíme, to teď nemusíme řešit, to je zkrátka národní otázka. Europol je něco, co máme všichni rádi, byť jsou některé věci, které vidíme velice kriticky, například tu kontrolní funkci Europolu, to je jasné, ale jedno je jasné, jedno je logické, že ve stíhání zločinců musíme fungovat přeshraničně, že ta přeshraniční spolupráce musí existovat. Eh, lidé vědí, že to je nutné, že to je žádoucí a teď eh, jde o to, co s tím. Co mi není jasné a co bych ráda, abyste rozvedli, jak bude ta dohoda teď vypadat. Takže vy nebudete mít přístup k datům, ale nějak bude probíhat výměna dat. Můžete to prosím rozvést, protože jde o osobní údaje. A my tady máme dohodu o osobních údajích. Což je správné. Eh, na jednu stranu se musí řešit jaksi splňování té, té dohody o osobních údajích, ale na jednu stranu pak jste tak nějak v Europolu a tak nějak jste mimo Europol. Takže já bych ráda, abyste nám ukázali nějaké právní posouzení celé věci. To lze stihnout poměrně rychle, aby ještě před prvním květnem bylo vše jasné i zde eh, v parlamentu. Samozřejmě je nutno se podívat na to, jak tedy jsme k této variantě došli jsem tady poměrně blízko návrhům SAD. Musím říct, že máme zájem na tom najít řešení. Máme jednomyslný závěr dánského parlamentu, že tedy nějaká dohoda vzniknout má. To um, bychom neměli blokovat. Jinak totiž hrozí, že se eh, ocitneme v šedé zóně a dojde k vývoji, který si nikdo nepřeje že dojde jaksi k dalšímu diferenciování v rámci EU. Nicméně to nezměníme, taková je zkrátka realita. Takže prosím o ještě jednou o vyjasnění celé věci. Okay, thank you. Um, and... Děkuji. A nyní pan Vesterson. Naše skupina samozřejmě respektuje právo na sebeurčení. Evropané mají právo rozhodnout se o směřování Unie a skutečnosti, že eh, se eh, toto zbližování děje různými rychlostmi. Máme eh, různé britské opt-outy, Brexit, a další státy mají své opt-outy. A uvědomme si situaci, kdy dánská vláda, rada a komise eh, jednají a současně eh, musíme eh, respektovat ujednání, které máme s parlamentními stranami a musíme si také uvědomit, že dojde k určitým neschodám s evropskou legislativou. Zároveň Ehm, si uvědomuji, že je v našem zájmu, aby tento proces probíhal co ehm, nejhladším způsobem, aby mohl být dokončen a implementován před důležitým termínem v březnu 2017 a na tom budeme společně pracovat. Děkuji. Děkuji a pan Bernstein. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu také hovořit ve své mateřštině. Děkuji všem, kdo podporuje možnost, aby Dánsko stále v Europolu fungovalo. Na rozdíl od pana Petersna musím říci, že to bude eh, takové Bčkové členství nebo dokonce Cčkové. Ehm, víme, že Dánsko již nebude mít přímý přístup do databáze ani k operacím, ani samozřejmě k řídícímu výboru. To může dávat smysl tehdy, eh, pokud jde o denodenní práci, ačkoliv to nedává smysl pro nás tady eh, v sále, ale Samozřejmě budoucí forma ujednání spolupráce není plnoprávným členstvím v Europolu. Musíme si eh, uvědomit, že taková situace je a musíme čekat na další referendum, než se staneme opět plnoprávnými členy. Děkuji. Děkuji. Všechna vystoupení eh, víceméně hovořila sama za sebe. Já si myslím, že ani není potřeba nějak na ně zvlášť reagovat, protože otázky de facto nepadly. Nicméně dám i tak našim řečníkům příležitost eh, pro vyjádření na závěr. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat všem poslancům, kteří reagovali, kteří vystupovali, protože hlas, který tady zaznívá, je pro nás samozřejmě relevantní budeme podporovat Europol eh, v uzavření operační dohody s vámi a to je všechno naprosto relevantní, co jste zde zmínili, konkrétně problematika ochrany údajů. A to, co slyšíme od zástupkyně Dánska, vůbec potvrzení, že bude implementována policejní směrnice o ochraně údajů ještě před prvním květnem. To je pro nás velmi relevantní. A zároveň vás mohu ujistit, stejně jako komise vás ujistila. Pak zde paní Sipl zmínila relevantní aspekt, a to nejenom z politického hlediska, ale pokud si mohu dovolit, také z hlediska bezpečnostního. To zde říkám sám za sebe, tedy obavy z toho omezeného času operační spolupráce. My jsme slyšeli, jak důležité pro nás je bezpečnostní partnerství s Dánskem a já si myslím, že dlouhodobě do budoucna bude důležité a zajímavé sledovat, jak může Dánsko vylepšit spolupráci s Europolem. A samozřejmě, jak může nabídnout určitou revizní doložku, doložku přeskumu, jak bude tedy možné um, implementovat tuto dohodu. Zároveň naše zkušenosti ukazují, že jediná cesta k plné účasti Dánska na nařízení Europolu je postupovat podle protokolu 22 to je základ. Je tady základ pro zlepšení a my jsme ochotní o tom uvažovat a zároveň musíme respektovat pravidla právního státu, stejně jako protokol 22, který je plně uplatnitelný v tomto případě. Děkuji. Děkuji, pokud chce předsednictví nebo dánské eh, orgány reagovat, tak prosím. Děkuji, já chci jenom poděkovat panu Diaz Demérovi Eh, za eh, státnická slova. Co se týče hlavních otázek, které položil paní Sipl, eh, na to už víceméně odpověděl tady pan kolega. Co se týče ochrany údajů, tak můžeme uvažovat o prohlášení v prvním odstavci, na jehož konci čteme. Budoucí dohoda by měla zajistit dostatečnou úroveň operační spolupráce, včetně výměny relevantních dat eh, za uplatnění dostatečných pojistek. Taková dohoda by měla odrážet ducha toho, co je v prohlášení a to by do jisté míry mělo eh, uklidnit ty, kteří to potřebují. A Děkuji mnohokrát. Já chci kolegy jenom ujistit, že jejich přístup, včetně přístupu dánských ministrů, bylo na, byl naprosto příkladný, odpovědný a opatrný. A e, když stanovím postup dál, tak není na mě, jakožto předsedovi tohoto výboru, se vyjadřovat k politické situaci, tak jak vznikla. Já e, však musím e, tuto situaci do určité míry komentovat. Já myslím, že již poslanci to vyjádřili velmi pregnantně, ehm, stejně jako předchozí zpravodajové koordinátoři se nyní budou muset tématu věnovat, eh, jmenovat zpravodaje pro stanovisko paní Ernst, pan Diastemera eh, či další, kteří zmiňovali myšlenku právního stanoviska, činí tak s plnou odpovědností, vzniklo by to ve zrychleném režimu a všichni by se do toho měli zapojit. To je rozhodnutí, které budou moci učinit koordinátoři na svém dnešním zasedání. Zřejmé je, že Dánsko musí eh, učinit eh, zcela jasné závazky a jak jsme také slyšeli od komise, co se týče například transpozice policejí směrnic eh, v souvislosti s účastí v Schengenu a eh, působností soudního dvora. Ve výboru LIBE rozumíme operačním potřebám potřebuje eh, a chápeme nutnost spolupráci mezi Dánskem a Europolem pro eh, účely bezpečnosti a v této souvislosti proto probíhá řada jednání. Buďme však eh, jasní ve svém vyjadřování. V této souvislosti parlament nemá ve své pravomoci, že uvědomíme ujednání před Lisabonskou smlouvou. Ehm, protože to tady vlastně vyjádřili také naši zkušení členové na dnešním jednání. Řešení, e, které se za nějakou dobu najde, musí prováděcí rozhodnutí rady e, přetransformovat do odpovídajícího nástroje v souladu s novým nařízením, které vstoupí v platnost 1. května 2017. Pak se musíme dostat k něčemu lepšímu. Nicméně teď jsme ve výjimečné situaci a v té výjimečné situaci budeme plnit své povinnosti, jmenovat zpravodaje podle toho, co nám doporučí dnes odpoledne koordinátoři eh, ve stanoveném harmonogramu. Eh, projednáme s ním tedy všechny tyto body dnes večer a chci poděkovat všem kolegům za veškeré podrobné eh, a obezřetné úvahy. Děkuji našim vystupujícím za prezentace a budeme s vámi v kontaktu. Sdělíme vám výsledky jednání koordinátoru, které začne v 17 hodin. Děkuji vám.